Krásné odpoledne, dámy a pánové. Zahoji opět naše zasedání. Nejprve se dostáváme k zápisu včerejšího zasedání eh, který eh, spolu s přijatými texty, jak k dispozici máte nějaké námitky k zápisu? Je to námitka? Já eh, nechápu vaše znamení. Takže to neberu jako námitku. Dobře, e, tím pádem je zápis schválen. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu dnešního odpoledne prohlášení místo